přesvědčeni v diplomatickou a bezpečnostní hodnotu této dohody, ale není žádným tajemstvím, že zachování této dohody je stále obtížnějším. dnes musím oznámit, že budeme mít společnou komisi s Iránem 6. prosince. Jak víte, spolu s rolí vysokého, vysokého představitele je tu také role koordinátora, koordinátora společné komise. Zatím bylo velice těžké udržet jednotu nejenom na evropské straně, ale také ze strany všech účastníků jaderné dohody, kteří ještě v dohodě zůstali. Já jsem přesvědčena, že tato jednota je klíčem k zachování dohody. Před několika týdny jsme se dohodli, že musíme zachovat tuto dohodu. Dovolte mi také říct, že přeji svému nástupci všechno nejlepší, když se hostí této těžké role. Za třetí a v neposlední řadě k, Liban, k Libanonu. Tam protesty vedly k rezignaci premiéra. Libanon je, je, je Eh, jedinečným partnerem Evropské unie, který má našemu srdci velice blízko. Lidé Libanonu žádají o dobrou zprávu a dobrou zprávu, dobrou zprávu. To je zcela mimo jakékoliv eh, stranické rozdíly. Je důležité řešit požadavky libanonských obyvatel a přitom ošetřit také eh, zachránit tu stabilitu, kterou Libanon, do které Libanon dosáhl. To si vyžaduje vytvoření fungující vlády, která zjistí ekonomickou stabilitu a implementaci účinné reformy v oblasti zprávy a korupce v souladu s očekáváním libanského lidu. Tyto okamžiky se staly příležitostí eh, k tomu spustit reformy, které tato země potřebuje a zároveň tím zachovat stabilitu. Ještě doplním něco, co není specificky na našem pořadu jednání, ale je to v pozadí. Nezapomínejme, že celý Blízký východ je i nadále velice křehkým místem. Teď jsme se bavili o Izraeli v Palestině. Nezapomínejme na Sýrii. Tam to ještě není vyřešené, naopak. Na severovýchodě Sýrie se situace zhoršila znovu. Jen pár týdnů Později se otevřela nová fronta na severovýchodě, strany Turecka. Takže ty, ty, to napětí je zatím velké. To vyvolává ještě větší tlak na všechny v tomto regionu i mimo něj, kdo se snaží uklidnit situaci a najít udržitelná řešení. Letos jsme se snažili budovat multilaterální řešení všech krizí v regionu. Usilovně jsme spolupracovali se našimi partnery, včetně Libanonu a Iráku, aby se tyto země stabilizovaly, aby tam přišly investice pro hospodářský růst, abychom je podporili, podpořili v jejich reformní agendě. Ale každá z těchto zemí si bude muset najít svoji vlastní cestu s potíží, nikdo to nemůže udělat za ně, ale Evropská unie, jsem přesvědčena, bude nadále podporovat dialog. Je to jeden z našich nejbližších regionů, náš společný region. Já myslím, že Evropská unie bude i nadále spolehlivým partnerem a silou pro mír na Blízkém východě. Děkuji. Děkuji, paní Mogherini. A nyní za EPP pan Štefanec, tři minuty. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Slyšeli jsme o nedávných demonstracích a vzpourách v Iránu. Tyto protesty, které probíhají už více než 11 dní, proběhly ve všech 31 provinciích Iránu a ve 176 městech. Hlavní opozice oznámila, že počet zabitých je více než 450 ale ten počet mrtvých může být mnohem vyšší. Více než 150, 150 eh, mladých mužů a žen eh, bylo brutálně zavražděno bezpečnostními silami Iránu a je to seznam, který už byl zveřejněn. Je zde také jméno jedné 14-leté dívky, protože byla dítětem tak eh, řekli její rodině, že nebudou žádat o cenu kulky. Prezident, eh, který byl vnímán jako umírněný, okamžitě zavřel internet, aby se z Iránu nedostala videa a záznamy o těchto zločinech. Také iránské složky brání pohřbívání těchto mrtvých a předávání těl rodinám. Také více než 10 tisíc lidí bylo zadrženo. Někteří říkali, že mnozí z těchto zadržených budou brzy popraveni, popraveni oběšením na veřejnosti. Zaměřují se především na členy rezistenčních jednotek, jednotek odporu, které režim obvinuje za tato povstání. Zločiny, kterých se dopustil iránský režim, jsou zločiny proti lidskosti. Nemůžeme dovolit, aby lidé, kteří stojí v ulicích a bojují za svá práva, byli mučeni, vražděni nebo zavíráni. Paní Radžávy apelovala na OSN, aby okamžitě vyslali zjišťovací misi do Iránu a že vůdci režimu musí se zodpovídat z toho, že spáchali zločiny proti, proti lidskosti. Evropský parlament by měl stát po boku iránského lidu a já apeluji na vysokou představitelku, aby udělala totéž a skončila se stávající politikou, protože z mého hlediska stávající politika selhala a jenom poškodila důvěryhodnost Evropy nejen u iránského lidu, ale také všude ve světě. Lidé se na nás dívají a čekají na naše činy. Já věřím, že Evropská unie by měla teď jednat. Děkuji. On behalf of the... Jménem frakce SD paní Sentuš, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Jsme v období, které se vyznačuje v různých oblastech planety různými protesty, které jsou velmi složité a nepředvídavé. Nemůžeme tady žádným způsobem generalizovat. Často je to způsobeno tím, že se bojuje proti korupci, chudobě, je zde malá důvěra vůči politickému režimu. To vše vedlo k sociálnímu napětí. A to je také případ Iránu, Iráku a Libanonu. To jsou eh, země, které se charakterizují vnitřními krizemi, které jsou často podporovány zahraničními mocenskými hrami. To ovšem nemůže omezit eh, to, jakým způsobem se my postavíme k násilí na demonstrantech. V Libanonu násilí na demonstrantech eh, bylo spácháno identifikovanými skupinami a nemůžeme to tolerovat. Také v Iránu, kde lidé demonstrovali proti zdražení paliv eh, a zaútočilo se na ně, bylo tam více než šest mrtvých. A pak je zde také celá řada trestů smrti, které byly prohlášeny. My musíme vyžadovat inkluzivní dialog. To je jediný způsob, jak vyřešit hospodářskou a sociální krizi. V Iráku si nedávné události musí vysloužit reakci ze strany Evropské unie a jejich členských států. Tato reakce musí vycházet z okamžitého ukončení obchodování s technologiemi, které mohou být využity k potlačování lidských práv. Paní Geta za frakci Rinu na dvě minuty. Pan Geta, omlouvá se předseda. V Bagdádu tekla krev a teče stále. Jsou tam stovky mrtvých. Nicméně za těmito tragédiemi vzniká nový Blízký východ. Nejdříve se podíváme na ty demonstrace v Bagdádu a, a eh, také v Libanonu. Jsou tam eh, Libanonci, jsou tam eh, Iráčané, ne šíté či kurdové a tak dále. Jsou to prostě občané těchto zemí, kteří protestují bok po boku proti nefunkční veřejným službám, proti zhoršování situace. Nikdo by nevěřil, že se mohou eh, v sociální vzpouře setřít hranice mezi jednotlivými Eh, klany a náboženstvími. Toto je skutečná změna. Irán má teď problémy. V Libanonu Hizbalách eh, je také předmětem stejných protestů jako všechny ostatní strany. Všechny šítské komunity obžalovávají Teherán ze vměšování a všechny nebo obě tyto země se staví proti protektorátu, který jim chce Teherán vnutit. A je to velký zvrat v okamžiku, kdy se spochybňuje samotný základ teokracie. Už více než 20 let tato moc jde od krize ke krizi, ale ten rytmus se zrychluje a prohlubuje. Mocnost, kterou jsme viděli na Blízkém východě na vzestupu už možná mocností není a rovnováha se mění v tomto regionu měsíc od měsíce. A toto vše, kolegové, se žije, děje před našimi dveřmi. Museli bychom být opravdu hluší a slepí, kdybychom nechtěli prosadit naši unii na mezinárodní scéně a dát jí všechny nástroje k tomu, aby mohla prosadit eh, své názory. Děkuji, pane Geto. Omlouvám se. Dalším řečníkem je paní Neumann za frakci Zelených. Tři minuty. Vážení kolegové, před 30 lety eh, lidé vyšli v Evropě do ulic a povstali za mír a demokracii. Nebyli organizováni, ale byli sjednoceni jedním požadavkem. A sice my jsme lid. A my jsme si tento týden poblahopřáli k tomu, eh, jak to bylo úspěšné a jak to změnilo naše dnešní životy k lepšímu. Od eh, léta ve středním východě probíhá mnoho demonstrací. Alžírsko, Egypt, eh, Libanon musel odstoupit ministerský předseda, Irák, protesty a tentokrát krvavé. E, Irán, e, vypínání médií, takže vlastně e, nemáme spolehlivé informace, ale více než 100 lidí určitě zemřelo. Ano, jsou to povstání, v nichž lidé vycházejí do ulic a protestují proti korupce, korupci, útlaku a tak dále. A zároveň překračují eh, sektářské a regionální eh, hranice. My jsme všichni Iráčané, ozývá se v ulicích Bagdádu. A mocní jsou vystrašení. Eh, používají slzný plyn proti mládeži, proti matkám, proti protestujícím, kteří nesou v rukou květiny a Evropská unie, která právě si připomíná 30 let mírových a pokojných revolucí, stojí a přihlíží. My jsme byli v Iránu, v Iráku eh, dlouhá léta, pomáháme s obnovou, pomáháme s nastavením bezpečnosti, ale pořád eh, se tam střílí a snají přiostřelují pokojné protestující. My jsme proti, eh, stejně jako oni, proti zasahování Iránu do záležitosti Iráku a demonstratě nás vyzývají, nás Evropskou unii, abychom se angažovali, abychom uspořádali eh, dialog, abychom investovali, investovali do regionu, abychom skutečně přispěli k bezpečnosti příslušnou reformou. A co dělá Evropská unie? Vydává stanoviska bez jakýchkoliv závazků. Ale činit málo nebo skoro nic v takové situaci může být velmi škodlivé. My jsme vlastně zradili demonstranty arabského jara, z roku 2011 a neměli bychom je zradit ještě jednou. Všichni jsme lidské bytosti a všichni máme lidská práva. Děkuji. Děkuji. Za skupinu ID pan Rivière. Děkuji, pane předsedo. Libanon, Irák, Irán. Region, který už velmi dlouho je předmětem vměšování zahraničních aktérů. Je destabilizována americkou intervencí. Irák se pořád ještě vrací k těmto frakturám. Irán, to je totalitní režim, který byl také otřesen kvůli zásahu USA. Digitální komunikace je přerušena. Je zde tvrdá represe lidu, který usiluje o návrat svobody. V obou těchto zemích vzniká chaos. Neopakujme ty též chyby v Libanonu. Montesquieu doporučoval, abychom se zákonů dotýkali pouze třesoucí se rukou. Měli bychom to též udělat tady, kde vznikla civilizace, kde vznikla také kultura, Libanonci v období, které se blíží skutečné revoluci, mají pouze požadavky, které jsou jim vlastní. Jsou tam pouze libanonské vlajky, které vlají a to je skutečná známka naděje. Nemůžeme je tlačit eh, k nejhoršímu, musíme této zemi pomoci mít eh, takový režim, který umožní soužití různých náboženských skupin. Tato rovnováha v Libanonu je nejlepší odpovědí na barbarismus eh, Daeše, který se snažil prosadit svou vládu. Bylo by dobré, abychom jim pomohli, protože musí hájit pluralismus v Libanonu, protože tím pomůžeme také pluralismu v Evropě. Jménem frakce EKR má slovo paní Fotiga na minutu a půl. Děkuji. Existují určité stopy operací Iránu v podstatě v celém regionu každém konfliktu, v každé válce. A tato eh, přítomnost poškozuje stabilitu a míru. Ale nejhorší eh, nesou samotná, nese samotná populace. Je etnicky velmi rozmanitá. ale je, nyní se staví proti režimu Mulahu. Nedávno i za uplynulé dva roky. Nedávné eh, protesty jsou skutečně masivní. Ve všech 31 provinciích, ve většině eh, iránských měst byl eh, zcela zastaven internet. Protože barba, skutečně barbarské násilné kroky proti populaci. Tři, přes 300 mrtvých za uplynulých 11 dní. Více než 10 tisíc zatčení. Měli bychom být opravdu znepokojeni jejich osudem i místem, kde se vlastně nacházejí. Stejně jako před mnoha lety. To bylo v případě politických vězňů. A vzhledem na tomu, že jsou to možné zločiny proti lidskosti, tak musíme jednat a ne se usmívat na muláhy. Děkuji. Nyní za GUE MGL paní Ernst na minutu a půl to, co se děje v posledních týdnech na Středním východě, té tragédie v Iránu, eh, vychází do ulic tisíce lidí kvůli sociálním právům a mají na to právo. A činí tak navzdory zákazu demonstrací, navzdory eh, nesvobodě eh, v oblasti vyjadřování názoru. Mnozí zaplatili životem. smrt lidí to není eh, jakási vedlejší škoda eh, v, mm, ve jménu vyšších myšlenek. A já tedy zde stojím a jménem své frakce, ale mnohých dalších, se skláním před těmi, kteří přišli o život při těchto demonstracích, před jejich příbuznými a známými a potomky. A jménem iránské delegace, kterou, kterou, eh, které předsedám, vás vyzývám, pane předsedo, aby byl iránskému parlamentu zaslán dopis Evropského parlamentu, nejenom komise. My jako Evropané eh, musíme se přiznat s velkou hanbou, že jsme nějak účinně nezasáhli, abychom zmírnili dopady amerických sankcí. Jakkoliv jsou nám drahé vztahy směrem k tomuto regionu, vycházíme z toho velmi, velmi levně, alespoň zatím. Musíme skončit s touto mm, politikou nemasnou, neslanou. Děkuji. Za nezařazené pan Castaldo minuta a půl a připomínám, a vyzývám vás, abyste všichni dodržovali řečnický čas. Děkuji. Situace na Blízkém východě je tak složitá, že bychom k ní možná měli přistupovat strukturovaně. Existuje situace rozšířené krize mezi šíty, ale musíme si uvědomit, že jednotlivé země by si zasloužily zvláštní diskuzi. Já bych se rád zaměřil na zemi, která je blízká mému srdci. Je malá, ale velmi strategická. Libanon, Beirut čelí bezprecedentní krizi, jak politické, tak hospodářské. 150 HDP, to je jejich dluh. Inflace je zcela mimo kontrolu. Hospodářství je na pokraji kolapsu. Potřebují reformy, které není možno realizovat vzhledem k tomu, že je zde velmi složitá politická situace, která se ještě zhoršila po odstoupení premiéra a nemožnosti utvořit novou vládu. Vážení kolegové, všichni víme, jak je tato země geopoliticky důležitá a negativní dopady destabilizace by byly zřetelné. Potřebujeme novou vládu, která bude realizovat potřebné hospodářské reformy a bude také bojovat proti rozšířené korupci. To je jedna z příčin, která vedla k demonstracím. Libanon sám ale tuto krizi nepřekoná i dnes v této zemi je asi 1,5 milionů syrských uprchlíků. Potřebujeme rychle zasáhnout. Evropská unie musí být mnohem více aktivní, pokud jde o pomoc. Musíme k tomu přistoupit co nejrychleji. Nová komise musí zasáhnout, protože dopady na trh by byly skutečně dramatické a nepředvídatelné. Děkuji. Our next speaker is Mr. Než... dalším řečníkem je pan Kim, Kim. Pan Kim Poropoulos. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že my zde v tomto sále přikládáme velkou důležitost lidským právům. Evropská unie má povinnost eh, být majákem, pokud jde o lidská práva a o rozvoj na mezinárodní scéně. Je ale pravda, že jsme idealisté. Přáli bychom si, aby naši sousedé na Blízkém východě sdíleli naše hodnoty, pokud jde o ženy, o mladé, o postižené, pokud jde o opozici, nebo menšinová náboženství, ale Švédsko a Řecko to není Sýrie. E, my jsme zažili revoluce, které vedly ještě k horším režimům, než byly ty, které svrhly. Takže bychom měli ten náš idealismus eh, trochu ovlivnit realismem. Musíme věnovat pozornost eh, nestabilitě, eh, ke které dochází na Blízkém východě. A ta by mohla na pomoci některým režimům Egypt a Izrael se svými slabinami a chybami jsou stabilními partnery Evropské unie v tomto regionu. A víme také, že jsou zde perspektivy zlepšení v Iráku. Myslím si, že pokud nepřispějeme k obnově této země, tak toho budeme litovat. Miliony Iráčanů potřebují humanitární pomoc a tito lidé jsou potenciálně uprchlíky. Zatím ještě nejsou na evropském území, ale jsem si jist, že každý z vás by pochopil otce nebo matku, který udělá vše pro to, aby zachránil své dítě. Takže to povede k vykořenění, k výraznému vykořenění. My určitě máme všechny důvody světa k tomu, abychom pomohli těmto lidem, kteří to potřebují. Jde o to, abychom těmto lidem pomohli přímo na místě, než budou naši pomoc potřebovat někde jinde. A problém se v Iráku nevyřeší, dokud se země nestabilizuje. Musíme přispět ke stabilizaci této země, abychom zabránili zítra větším problémům. Pokud jde o Irán, musíme dodržet své závazky, uzavřené dohody. Libanon je demokracie, zralá demokracie a chápeme, že příští vláda bude moci realizovat reformy a připravit volby. Je nutné, aby došlo k vnitřní stabilizaci při dodržení práv, a spolupráce a tak dále. My můžeme použít obchod také jako kartu v této hře. Děkuji paní Arena, minutu a půl. Děkuji paní Mogherini já na 100 či na 200 souhlasím s prohlášením, které jste zde přednesla, pokud je o situaci na Blízkém východě. Tam už to vře určitou dobu. A všechny požadavky jsou v podstatě, podstatě stejné. Sociální požadavky, požadavky na dobrou vládu. Kolegové, paní eh, pan Geta a další řekli, že všude vidíme vlády, které reagují na tyto požadavky, které jsou legitimní, reagují na ně represí a příliš často také násilím. Evropská unie zde musí sehrát svou roli. Svou zahraniční politiku musí založit na dodržování práva a multilateralismu. Evropská unie na rozdíl od Trumpovy administrativy musí konkrétně přispět k uvolnění napětí v regionu a musí dále šířit mír a dodržování základních práv. Stabilizace Blízkého východu půjde cestou demokratické transformace a my ji musíme podpořit dialogem, jak jste říkala vy, ale také podporou populací. Děkuji. Mr. Groschel. Pan Grolšel, jedna minuta spoštovani <clears throat> bližnji vzhod postaja niz kriz in vojn ki lahko regijo in soseščino potisnejo v. blízký východ eh, se eh, změní v nepřetržitou sérii válek a povstání eh, může skončit opravdu si na úplném dně. Příliš mnoho problémů pochází od Iránu Státy v regionu se stávají rukojmími iránského ovlivu a politiky šíitských duchovních. Irán zneužívá krizi v regionu jako nátlakový nástroj na mezinárodní společenství. Je to brutální reálná politika. Ani mezinárodní společenství, ani Evropská unie si s tím neví rady a nepomáhají ani sankce Spojených států. Ale jde tady o bezpečnost Evropské unie. A proto vyzývám eh, nového nastupujícího eh, vysokého představitele pro bezpečnost a zahraniční politiku, aby tomuto regionu věnoval maximální pozornost. Pan Utasun na dvě minuty. Děkuji, paní Mogherini. V několika měsících eh, vypukly sociální protesty v různých oblastech eh, Blízkého východu, i když eh, jsou zde společné body, třeba boj proti korupci, nezaměstnanost a tak dále. Protesty proti vládě byly v těchto třech zemích eh, tvrdě potlačeny. V Iráku bylo zabito více než 300 demonstrantů. A různé nevládní organizace hovoří o dalších mrtvých, více než dvoustovkách. Bezpečnostní složky používají sílu, aby potlačili pokojné protesty. My musíme apelovat na iránské a irácké složky, aby respektovali právo na pokojné protesty a musí také zrušit blokaci internetu. Vzrůst cen pohonných hmot se spojuje také s tím devastujícím efektem amerických sankcí. Víme, že tím se hrozně ohrožuje budoucnost Iránu, také pokud jde o budoucí jadernou dohodu. Ekonomické sankce přinášejí každodenní utrpení celé populaci, nejen režimu. Iránský režim musí dodržet práva populace. To je věc, která leží na srdci i vám, i našemu parlamentu. My to neustále vyžadujeme. V každém případě od Iránu přes Irák až po Libanon musí vůdcové poslouchat svůj lid a musí provést reformy, které zlepší stav společnosti a také musí skoncovat s korupcí. My jako Evropané se jim musíme přiblížit, abychom je lépe pochopili a abychom fungovali jako aktér řešení těch hlubokých kaus, které se v těchto zemích odehrávají a které vyvolávají takovouto vysokou nestabilitu. Děkuji. Mrs. Paní Lisi na minutu a půl. Pane předsedo, vysoká představitelko, chci znovu připomenout těch pět italských vojáků, kteří byli zraněni v atentátu v oblasti Kirkuku eh, v Iráku. V předvečer eh, eh, jatek v Asýrii. Jsou to největší protesty od roku 2005 a odehrávají se v šítských oblastech, především v šítských oblastech, lidé žádají práci a bojují proti korupci. Dosud kurdský sever zůstal mimo tyto protesty. V Iráku dochází k častým atentátům a islámský stát se reorganizuje. Evropská unie nemůže stát a nečinně přihlížet. Pokud jde o tunel před náměstí před, nebo pod náměstím Tahir, tak tam je také Ježíšova tvář s trnovou korunou. Symbolizuje utrpení také křesťanské populace, kterých bylo v této oblasti miliona půl a teď je jich 250 tisíc po dvou letech už možná nebudou žádní. Křesťanské komunity podporují tyto mírové protesty. Také Trump eh, eh, v Iráku financoval tyto skupiny. Role menšin v Iráku je zásadní, aby se tato část eh, světa nestala místem střetu mezi sunity a šíity. A my se k tomu musíme také postavit čelem. Pane Weimers, na minutu. Pane předsedo, paní vysoká představitelko Mogherini. Spíš než abychom se ukláněli před Mulahy, abychom um, podporovali ten díl, který jen dává další sílu tomto režimu, měli bychom povzbudit iránský eh, lid, ať můžou odhodit hijab. A měli bychom říct, že jasně uznávám, že se jedná o režim, jemu záleží víc na teroristech než na vlastním lidu. Nejsou schopni ter- tolerovat jakýkoliv disent a svobodné myšlení, že jsou každoroční protesty a že eh, umožnili vojákům, aby pálili na ostro do svých občanů, eh, které utlačují už celá desetiletí. V našich eh, srdcích se my, Evropané, přidáváme bok po boku k iránskému li, lidmu. je islámí. Nemykám, nemykám. Nechceme islámskou republiku. Ruiz, Paní Villanueva Ruiz na jednu minutu. Nejen Latinská Amerika je uprostřed sociálního a politického zemětřesení, také Blízký eh, východ, eh, včetně Súdánu, Alžírska, nejen těch tří jmenovaných zemí. Tam eh, došlo k velkým bojům. Lidé vyšli do ulic a vyžadují sociální spravedlnost a důstojnost a svobodu. Odpověď byla další represe, další beztrestnost nelegální invaze USA eh, do eh, těchto zemí, potom okupace, potom eh, západní Sahara, kurdské populace, všechny tyto krize byly také předmětem zásahu ze strany Evropské unie a teď je Evropa opustila. Necháte tyto národy ještě dále trpět následky těchto katastrof, paní Mogherini. Evropská unie musí být nezávislým, stabilizujícím hráčem a musí sázet na vztah rovného s rovným kvůli těm, kteří demonstrují na ulicích zemí, které jsme zničili a musíme to udělat v zájmu našeho kontinentu. Děkuji. Pan Bellamy, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini, říkali jste, že tento region, o kterém dnes hovoříme, to je Blízký východ, který je zdrojem velkého napětí. My, Evropané, v této situaci musíme mít tři hlavní cíle. Za prvé, pomoci těmto zemím na cestě k demokracii. Chtějí budovat právní stát a my jim to musíme pomoci. Jako francouzský poslanec eh, myslím na naše přátele z Libanonu, kteří musí čerpat naši podporu. Druhý cíl. Naší historickou rolí je ochránit menšiny a to musíme zajistit. Mám na mysli především křesťanskou menšinu. My ji musíme chránit v tomto regionu ale musíme chránit také jezídy a všechny ty, kteří mohou být obětí násilí. Musíme zajistit mír a dodržování práv všech lidských bytostí bez ohledu na vyznání. To musí být prioritou naší diplomacie. A třetí směr, třetí cíl je dbát na to, jak zde připomněl kolega, že tento vývoj nemůže být zneužit naším hlavním nepřítelem, na tomto eh, území, ale i mimo ně, to znamená islamismus. My už jsme to zažili, velmi dobře víme, jak radikální islám může převzít kontrolu nad tímto územím. V okamžiku, kdy se požaduje demokracie, nás to musí skutečně znepokojovat. 13 eh, francouzských eh, vojáků zahynulo v Mali předevčírem, když bojovali proti tomuto nepříteli a my jsme byli velmi dojati tím, jakou jste nám poskytli podporu, ale ta podpora musí být konkrétní. Naše země nemůže být jediná, kdo pomáhá. Musíme spojit své síly, své vojenské síly a nebudeme mít silnou a efektivní diplomaci, pokud kolektivně nebudeme mít prostředky, například Evropský fond pro obranu nebo trvalé úsilí o evropskou obranu. My musíme vytvořit svou strategickou autonomii a musíme fungovat jako nezávislý aktér. Děkuji. Pan Benefej na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Diskutujeme o různých zemích, eh, které dnes sdílejí silné hnutí protestu. Tisícovky lidí žádají důstojný život, práci, sociální inkluzi, boj proti korupci. Jsou to protesty, které jsou vzdáleny událostem z roku 2011, ale nepřekvapují. Jaká moje zpráva o období po arabském jaru jasně také ukazuje, je zde ekonomická a sociální křehkost Libanonu. Libanon je důležitá součást Evropy, protože tam je více než 800 tisíc syrských uprchlíků a tato země je v kolapsu. Evropa nemůže toto dovolit, musí podpořit Bejrut ještě rozhodněji aby se přinesla odpověď na požadavky libanonských občanů. Musíme se také zaměřit na to, že mnozí uprchlíci byli navraceni, navraceni do rukou syrské armády a to je porušení toho té povinnosti neodmítnout. Navíc je to také odsouzení tohoto člověka k smrti. Jako Ital musím také připomenout smutnou smrt našeho vojáka 10. Eh, listopadu. Přihlásil se k tomu Daesh. To, že se zde podporuje irácký stát, to je trochu překvapivé, vzhledem k tomu, jak se staví k syrským kurdům. Evropská unie musí být silná ve své zahraniční akci a já chci poděkovat eh, Federice Mogherini za práci, kterou odvedla v uplynulých letech. Děkuji. Paní Alsalani na minutu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi na úvod říci, že tato sněmovna pod touto střechou se už dvakrát snažila o usnesení na téma Iráku, ale vždycky to selhalo. Proč blokujete usnesení k Iráku? Jedna věc je mluvit a druhá věc je něco udělat. Paní vysoká představitelko, paní Mogherini. Máme historickou uh, volbu. Buď budeme stát po boku iráckého ledu, víme, že vlády přichází a odcházejí, ale Iráčané tam vždy budou. Jaké konkrétní opatření a konkrétní kroky přijmete na pomoc iránskému, iráckému lidu, těm e, protestům, kteří e, chtě, říkají, že chtějí e, svou zemi, chtějí, aby jejich hlas byl slyšet. Já chci vyzdvihnout velvyslance Evropské unie v Iráku za jeho silné pozice, ale tyto pozice musíme převést v konkrétní činy. Evropská unie teď přišla, Spojené státy teď přišly o důvěryhodnost a někdo musí toto místo zaplnit. A jediný, kdo má tuto zodpovědnost, je Evropská unie. Pan Cimok na jednu minutu a půl. Vážení kolegové, já bych vás chtěl upozornit naléhavě na jeden bezpečnostní problém, a to nejenom pro Blízký východ, ale také pro Evropu. A sice to jsou eh, uvěznění bojovníci IS v Iráku a Sýrii. Eh, tenkrát se islámskému státu Eh, přidalo několik set Evropanů. A my jako Evropané jsme dosud eh, nevytvořili strategii, jak s těmito teroristmi, teroristy naložit. Je to politický bankrot. A je třeba říci, že turecký zásah Sýrii eh, dodal tomuto problému na naléhavosti. Eh, blíží se k nám velký, velký bezpečnostní problém. Jak tedy zacházet s těmito zločinci, eh, s, to, s tímto odpadem lidské společnosti, eh, kteří mučili, stínali hlavy, křižovali a pálili lidi zaživa. Co můžeme dělat? Kdyby to skončilo mírnými tresty, tak to by byla skutečně katastrofa. Tito, tito teroristé musí být nemilosrdně a tvrdě potrestáni. Měli bychom podpořit Irák a Sýrii při zřízování eh, válečného tribunálu. Eh, teroristi z IS jsou naši nepřátelé a musí se zodpovídat eh, z krutých činů, které se dopouštěli. My všichni tady jsme zodpovědně za naše e, občany a jejich bezpečnost. Naplníme tu zodpovědnost? E, paní Kempa na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážená paní komisařko, chtěl bych vám poděkovat za všechno to, co dosud bylo vykonáno. Eh, také za summity, eh, které jste uspořádala a kde další a další země deklarovaly připravenost pomoci Sýrii a dalším regionům, které, které jsou zmítány válkou. Ovšem, když dovolíte, domnívám se, že Evropská unie eh, by potřebovala ještě konsolidovanější plán činnosti, eh, zejména tedy kromě diplomatického plánu také plán finanční, plán, který by se měl týkat nejenom Jordánska a Libanonu, ale v této chvíli také Iráku. V Iráku se snaží pomáhat jednotlivé země. Například eh, Maďaři eh, vybudovali eh, vesnici Teleskov ve výši nějakých 8 miliard dolarů. A myslím, že takových míst a vesnic najdeme mnoho aby se lidé měli kam vracet. Oni by se chtěli vrátit, pokud by ovšem měli kam. Ale je třeba, aby přestala destabilizace regionu a především je třeba myslet na to, aby tyto konkrétní projekty eh, ukázali, že skutečně my, stejně jako otcové zakladatelé, děláme velice důležitou činnost. Pan Ruiz Deves na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji paní místo předsedkyně, paní vysoká představitelko za vaši práci a také za vaše dnešní prohlášení, které podporuji. Když se podíváme na to, co se děje v arabském islámském světě. Vidíme situaci v Alžírsku, situaci v Libanonu, v Iráku, v Iránu. Měli bychom pocit, že to vypadá jako druhé arabské jaro. V Alžírsku změna režimu, v Libanonu a v Iráku změna vlády a v Iránu velké protesty, které byly tvrdě a nepřijatelně potlačeny. Já myslím, že to, co říkala naše kolegyně z Rinu, je pravda. Tento parlament se musí postavit k situaci v Iráku vydáním usnesení a náš příští vysoký představitel, pan Burel musí velmi vážně brát situaci těchto tří zemí. A musíme se strategicky přiblížit k celé této situaci. Děkuji. Mr. Kirchhoff. Pan Kirchhoff, jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, střední východ eh, je zase ohniskem problému, ale v posledních letech jsme málo kdy ho málo kdy sešel mysli. Je to centrum chudoby a náboženských konfliktů a e, mnozí e, chtějí tedy naději do budoucna, ale rozširování terorismu e, vedlo k dalšímu utrpení. Demonstrace, násilí a odmítání politiků, aby se smířili s, realitou. Toto je ale realita. A náhodou jedny irácké noviny se ptají, jestliže nás všechny zabijete, nad kým budete panovat. Evropa nesmí mlčet. Já eh, vyzývám eh, příslušné země, aby přestali reagovat násilím na pokojné eh, demonstranty. Je třeba začít politiku jiným a novým způsobem, tak aby se obnovila naděje v lepší budoucnost. Pan Mariany na jednu minutu. Děkuji, paní vysoká představitelko. Musíme si vyslechnout a pochopit eh, zlost libanonského lidu a musíme také věnovat pozornost tomu, aby eh, veškerý vývoj v Libanonu zachoval místo křesťanské menšině, která je zde ohrožena. Jako Evropští poslanci si musíme také položit otázku, co se stane s těmi miliony, které platíme Libanonu jako pomoc. Já tady mám dopis libanonského poslance z regionu Tripolisu, který říká, Evropská unie financovala eh, továrnu na zpracování odpadu. Ta ovšem nikdy nefungovala. Proč to dárcové nekontrolují? Proč se peníze nikdy nedostaly k cíli? A proč Evropa neudělá nic pro to, aby ty peníze nebyly zneužity v korupci? Já si myslím, že bychom mohli Libanoncům pomoci tím, aby ty peníze, které jim dáváme na podporu, skutečně směřovaly k lidem a nestratili se v moři korupce. Mr. Zahradil, one minute. Zahradil na jednu minutu. Uh Uh, pane předsedající Já jsem v předchozí debatě už řekl, že Izrael je naším hlavním strategickým partnerem v regionu. A eh, Irán bych zase řekl, že je naším hlavním strategickým rivalem. Už léta eh, vidíme eh, nekonečné pokusy Iránu o regionální hegemonii. Snaží se rozšiřovat svůj vliv v Iráku, Syrii, Libanonu a eh, neustále eh, podkopává eh, mezinárodní soudržnost. A to musí skončit. Je třeba přestat podporovat Irán a naopak podporovat exulanty a opozici. To musíme udělat, chceme-li stabilizovat tento region omezit Irán, zadržovat Irán, to je, myslím, klíčem ke stabilitě v regionu. Paní Guteland, na jednu minutu. Vážený pane předsedo, paní předsedkyně, paní místopředsedkyně Mogherini, podle mezinárodních organizací irácké síly používají násilí vůči demonstrantům. Stovky lidí přišly o život, tisícovky jsou ve vězení anebo zraněny. Je nepřijatelné, aby lidé, kteří demonstrují za svá vlastní ekonomická a sociální práva, byli oběti násilí, aby byli vězněni a aby k ním režim přistupoval brutálně. Zablokování internetu to je nepřijatelné porušení lidských práv a je to poměrně negativní, velmi negativní. Prezident zveřejňuje tweety a občané zatím nemají přístup k internetu. Internet musí být okamžitě odblokován. Já stejně jako ostatní kolegové odsuzuji to, co se děje v Iránu a vyžaduji jasnou reakci ze strany Evropské unie. Děkuji vám také za práci, paní vysoká představitelko. V uplynulých letech sledovala jsem zblízka vaši práci. Já vám za to velmi děkuji, velmi vás chválím a doufám, že ještě vystoupíte vůči Iránu, abyste pomohla těm, kteří jsou teď postihováni vládou. Pan Horvat, jednu minutu. Jako uh... Místo předseda bych se opravdu rád zaměřil na tuhle zemi a za pohovořil bych o komplexním akčním plánu. A jsou to plány, které se snaží narušit pozici umírněných v iránském režimu. Jenomže je to stále těžší a těžší, jak dochází k porušování mezinárodních norem Iránem. Ty stávající protesty opravdu probíhají v nepřiměřené míře a Evropa nemůže přehlížet to, že došlo k zabití asi 100 civilistů a k zatknutí tisíce dalších lidí. My skutečně musíme jednoznačně odsoudit takové e, nešťastné události, když ním dochází. A závěrem bych rád poděkoval paní Mogherini za její velmi pečlivou a usilovnou práci ve prospěch nás všech, včetně Spojeného království. A doufám, že to samé udělá i váš nástupce a nebude muset pracovat s námi jako s cizí zemí. Děkuji, slovo má paní poslankyně Sardone, jedna minuta. Násilné protesty na náměstí v posledních týdnech zasáhly Irán. Co udělala EU? Nic. My tady máme vysokou zástupkyni EU, paní Mogherine. Co jste udělala vy? Nic. Evropa v těchto letech odpustila Iránu neodpustitelné mučení, hrozby a dokonce financování terorismu a předstírala, že nic takového neexistuje. Mezi odsouzeními bylo 90 žen a to jenom v roce 2019, kde byly v té chvíli feministky z hnutí mítů. Evropa spíše než aby nabízela svobodu, tak ve jménu ropy se rozhodla, že povede dialog s ajatoláhem. A to, co já po vás požaduji, velmi prosté mnoho zraněných, eh, mnoho občanů si přeje ukončit Islámskou republiku. Kdy to začne Evropa dělat a kdy začne prosazovat skutečnou svobodu a demokracii? Slovo má pan poslanec Lopez na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vysoká představitelko. Dnes jsme se tady sešli, abychom hovořili o situaci na Blízkém východě, zejména o velkých protestech, ke kterým dochází z různých důvodů v různých zemích, v Libanonu, v Iráku nebo v Iránu. Eh, chceme vysvětlit určité společné názory na to, co se tam děje na Blízkém východě. Je tam veliká nespokojenost pro nedostatek příležitostí, chybějící veřejné služby, nedostatek hospodářského růstu. A bohužel konflikty, které během minulých let eh, vedly ke schudnutí a k polarizaci obyvatelstva, k regionální polarizaci, ale nejenom regionální, ale rozšířilo se to na eh, multietnické země. A my mm, víme, že Evropská unie se pokoušela v minulých letech pod podporovat stabilizační úsilí mezinárodních společenství. Za druhé žádat Irák, aby převzali odpovědnosti, kteří způsobili úmrtí na ulicích. A za třetí, v případě Libanon, prosím pěkně, podpořit zemi, která přijímá celou řadu uprchlíků a má velice obtížnou situaci. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Soraya Rodriguez Ramos. Mikrofon? Mikrofon, prosím. Mikrofon, prosím. Mikrofon, prosím. Bohužel, paní poslankyně, zapněte se mikrofon. Omlouvám se, praví eh, řečnice. Říkala jsem paní Morgerini, že jí mnohokrát děkuji za její práci, za její úsilí a za její politiku, které se věnovala v minulých letech. Protesty, které se teď dějí na Blízkém východě, jsou protesty, v nichž občané hádají více svobody, více demokracie, více sociálních práv. Irán a opět používá velice tvrdý útisk i zbraně proti civilnímu obyvatelstvu a to vše nám ukazuje, eh, že tady eh, dochází ke stovkám zabití. Čtyři tisíce lidí eh, zraněných, mnoho tisíc zadržených a uvězněných. A opět vláda eh, vyvíjí tlak na ženy. Eh, tvrdí, že eh, ženy jsou agitátorky těchto hnutí a proto žádáme komisi i mezinárodní společenství, aby stela jasně odsoudila tyto kroky iránské vlády, aby zarazila svůj útisk a aby zahájila politický a demokratický dialog. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Patrik Berg na minutu paní předsedkyně. Chtěl bych se omezit na situaci v Libanonu. Všichni jsme mohli sledovat, jak vypadá aktuální krize vzhledem k odstoupení libanonské vlády na základě protestů. A zatím stojí Hezbalah, organizace, která je označena jako teroristická organizace. Ale těm dává peníze iránská vláda. Libanon trpí eh, měšováním zvenku a stal se bojištěm pro zahraniční zájmové skupiny Hezbalah. Zde eh, funguje jako zástupce Iránu a destabilizuje prostřednictvím teroru již tak křehké fragilní instituce. Hizbalah a hnutí Amal útočí na pokojné demonstranci v Libanonu a snaží se, aby se tam udržela ta neakceptovatelná vláda Hitzpalák. Nechce tolerovat je náhnutí, ale Hitzpalák jedná na základě pokynu Iránu a musí být v našem zájmu, aby už to e, skončilo. My nesmíme udělat z Libanonu bojiště. Děkuji mnohokrát. Děkuji bardzo. Andreas Minutu. Děkuji, paní předsedající Vážená paní eh, vysoká eh, představitelko, na začátek bych vám chtěl obzvláště poděkovat za mnohé iniciativy a vaši úspěšnou práci, eh, právě co se týče pokusu uzavřít hm, dohodu s Iránem. Ale když jsme slyšeli, když jsme byli otřesné obrázky z Iránu v posledních dnech, demonstrace a neklid, Ehm, dále ekonomická, sociální, politická, demokratická situace se stává neunosnou pro obyvatelstvo. A brutální reakce eh, iránského režimu, stovky mrtvých, tisíce zatčených eh, nám přeci ukazují, jak nelidský je tento režim. Iránská vláda musí obhajovat eh, lidská práva, svoboda projevu, ehm, shromažďování, mm, svoboda pořádat demonstrace, svoboda mm, informací a svobodný internet. Ale je zapotřebí zapotřebí deeskalace a potřebujeme také mm, mm, zpátky se vrátit politickým vyjednáváním. Ehm, eh, krize musí být uvolněna, eh, nesmí tady být eh, přiostřována, tak jak to například dělá americký prezident. Děkuji. Paní Jenčeva. Děkuji. Chtěla bych vyjádřit obavy Ehm, co se týče eh, rostoucí napětí eh, v Blízkém východě.